jste se usadili, protože začínáme hlasovat o první zprávě, což je usnesení o Zimbabve. Jde o případ eh, aktivisty pro lidská práva. Máme tady odstavec 15 ve dvou částech. První část, do je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh usnesení jako celé, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Děkuji vám. Nyní se dostáváme, kolegové, k dalšímu hlasování a to je usnesení o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya, včetně masových hrobů v Tajsku. Odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Byla jsem požádána, abychom tento bod ověřili. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 2 k odstavci 1 elektronicky. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh byl schválen. Ale sama jsem si to chtěla pro jistotu ověřit. Všichni postupujeme raději obezřetně. Nyní pozměňovací návrh číslo 3 Hlasujeme zvednutím ruky, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo? Myslím, že tentokrát to opravdu musíme ověřit, proto hlasujeme elektronicky. Prosím. Končím hlasování. A i tento návrh byl přijat. Postupujeme k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dobře, chápu, ověříme to elektronicky, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Jednoznačně schváleno. Děkuji vám. Postupujeme dále. Dostáváme se k usnesení o svazejsku případ aktivistů v oblasti lidských práv. Máme tady návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Odstavec 9 ve dvou částech jmenovité hlasování. První část. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Tato část je přijata. Druhá část, opět jmenovitě, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Druhá část je přijata. Nyní úvodní ostavení K. Kdo je pro původní text? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Úvodní ustanovení L, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Rovněž schváleno. Návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Prosím. Končím hlasování a usnesení bylo schváleno. Děkuji vám, vážení kolegové. Postupujeme ke zprávě pana Danžána o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Odstavec ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 3 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Druhá část byla přijata. Nyní pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní odstavec 6 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Tato část byla schválena. Nyní pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní přistupujeme k původnímu textu eh, odstavce 9. Eh, otevírám jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 3. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 4. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní je mm, pozměňovací návrh číslo 5, jmenovité hlasování. Prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Vážení kolegové, eh, máte někdo nějaký problém? Slyšíme velký hluk. Ano, pane poslanče? Zapněte si prosím mikrofon. Slyšíme se? Já si nejsem jistá, paní předsedkyně. Já mám pocit, že jsme přeskočili pozměňovací návrh číslo 8 leda, že by byl stažen, ale neslyšel jsem žádnou informaci o tom, že by návrh stažen byl, ani žádný z kolegů se neozval. Palix. Vážení kolegové, abych to vyjasnila, původní text pozměňovací návrhu číslo pardon, odstavce 8 mm, padá, protože jsme schválili návrh číslo 1 EPP. Vysvětlila jsem tím eh, tuto situaci. Dobře, ještě je tady další dotaz, prosím. Ano, to se sice vyjasnilo, ale vy jste to neřekla v tu dobu, eh, že tomu tak bylo a tím pádem jsme možná hlasovali o 11 o jedenáctém odstavci pozměňovacím návrhu číslo 3 jinak, než bychom původně chtěli. Paní předsedkyně, pokud tomu tak skutečně je, ale já jsem říkala, že jakmile je přijat návrh, pozměňovací návrh padá původní text. Poučím se z toho do budoucna a jakmile dojdeme k podobnému případu znovu, eh, již vás na to upozorním. Doufám, že teď můžeme tedy pokračovat hlasováním o pozměňovacím návrhu číslo 6. Jmenovité hlasování, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní odstavec 23, původní text nám odpadá. Paní předsedkyně říká, omlouvám se, opravuji se, teď to řeknu jasně, budeme hlasovat o odstavci 23 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Někdo si přeje slovo? Já bych eh, chtěla požádat, abychom eh, znovu hlasovali o devítce, protože došlo eh, ke, ke zmatku a možná jsme někteří hlasovali jinak, než bychom původně chtěli. Just to be very clear, we have... Ještě jednou um, to vysvětlím. My jsme se vyjasnili problematiku odstavce čísle, číslo 8. Od té doby už se hlasovalo jmenovitě. Teď hlasujeme o odstavce 23. Odpadl nám pozměňovací návrh 6. Budeme tedy hlasovat o původním textu odstavce 23 a to zvednutím ruky. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Rovněž schváleno. Odstavec 24, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 25, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 34, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Původní text odstavce 38 jmenovité hlasování. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 7. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, budeme tedy hlasovat o původním textu. Odstavce 41, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Původní text odstavce 43 jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 47, původní text. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 48, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Původní text odstavce 50. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní odstavec 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Chcete to ověřit? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat o odstavci 51, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní odstavec 52, jmenovité hlasování. Prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 54 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Budeme hlasovat o celém usnesení a to jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. We'll now close the vote. Končím hlasování. Přijato. Děkujeme, milí kolegové. A nyní se dostáváme k další zprávě. Ano, Děkuji samozřejmě i zpravodaji. A nyní je to zpráva pana Kukana a Taranda. Financování společné bezpečnostní a obrané politiky ve dvou částech. První odstavec, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato druhá část. Pro? Proti? zdrželi se. Ověříme to. Takže ověříme druhou část tohoto odstavce. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. A nyní, ano? Ano, dobře, ověříme. Ověříme čtvrtou část prvního odstavce, prosím. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Trojka. Rovněž rozděleno. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování u čtvrté části. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka. První část. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Patnáctka. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Sedmnáctka, jmenovité hlasování. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmnáctka, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devatenáctka. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Někdo se hlásí o slovo? Chcete vystoupit? Prosím, máte slovo. Já myslím, že to bylo jasné, nebo... Dobře, pokračujeme v hlasování. Devatenáctka v dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Dvacítka. Zahaju hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A nyní celé usnesení, jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám, říká paní předsedkyně, a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to zpráva paní Gomeš, bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě. Jednička ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pětka ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Třináctka. První část pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Čtenářská jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bčko. Ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní celé usnesení budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, milí kolegové. A tím se dostáváme ke zprávě o pokroku Turecka za rok 2014. Paní Pěry, prosím, máte slovo. Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych navrhla, abychom odložili toto hlasování na červnovou plenárku pouze týden před hlasováním ve výboru, k tomu došlo, měli jsme tam mnoho pozměňovacích návrhů a proto v zájmu všech politických skupin, jelikož jde o tak důležitou záležitost, jakož je otázka Turecka. Skutečně, abychom měli více času, proto bych ráda navrhla, abychom hlasovali až v červnu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Máme zde někoho, kdo vystoupí pro? Dobře, teda, promiňte, ptám se, ano, kdo chce vystoupit, teda, ano, chcete. Paní předsedkyně, ano. Paní předsedkyně, já si myslím, že tento požadavek je rozumný my jsme přes pět měsíců intenzivně pracovali na této zprávě, nicméně e, ta vzdálenost mezi hlasováním ve výborech a hlasováním na plenárce byla tak krátká, že se nám nepodařilo e, ještě přeskoumat poslední kompromisy, což je nutné, takže navrhuji, abychom hlasovali pro návrh paní Piry. Děkuji vám, pane Lansdorfe. Je zde někdo, kdo chce vystoupit proti? Ano, prosím. Ano, máme zde někoho, kdo chce vystoupit proti. Promiňte, můžeme pouze jednoho řečníka. Já jsem, promiňte, já jsem doufal, že zástupcem z velké skupiny vystoupí proti. Nebylo tomu tak. Turecko je nesmírně důležitá země. My máme odpovědnost vůči našim voličům a oni by chtěli vědět, jaká je stávající situace. Proto bych navrhoval, abychom hlasovali, abychom se nevyhýbali této povinnosti. Děkuji. We will now put... Dobře, takže nyní teda budeme hlasovat o návrhu pro odložení hlasování, kdo je pro, zvedněte ruce, kdo je proti, zdrželi se, přijato. To znamená, že tím teda tuto zprávu odložíme, tuto zprávu, která se týká pokroku Turecka, tím končíme hlasování a dostáváme se k vysvětlování hlasování, Jak milé kolegové, kteří potřebují opustit sál, nás opustí.